podpory kampaně očkování v rozvojových zemích. Získali podpisy většiny členů Evropského parlamentu a tudíž v souladu s článkem 123 jednacího řádu bude toto předáno adresátům a bude to zveřejněno v textech v souvislosti s tímto zasedáním a budou tam uvedeny jména signatářů. Velice rychle dávám slovo paní Mary uh, eh, Onebol a panu Sinkelimu velice stručně. Děkuji, paní předsedající. Nejprve bych chtěla poděkovat vám všem, kteří jste podepsali toto prohlášení. Je to velice důležité téma a jsem si jistá, že máte všichni radost, že jsme schválili usnesení týkající se vhodného financování očkování v rozvojových zemích. Chtěla bych poděkovat nevládním organizacím, eh, například Global Health Associates nebo One Campaign UK a děkuji také dalším autorům návrhu paní Veržia, paní De Kaiser, panu Newton-Danovi a samozřejmě panu Kellymu, eh, který také chce říct pár slov. Tak děkuji, pan Kelly paní předsedající. Velice stručně souhlasím s těmi díky, které laskavě tady byly vyjádřeny a chci vám všem říci, že e, země v Africe budou příjemcem této velkorysé pomoci, což by snad mi mělo zlepšit e, kvalitu života. Děkuji, pane Kelly, a nyní přejdeme k hlasování. Bude to zpráva pana Kazaka, obecná ustanovení pro mikrofinanční pomoc třetím zemím. 1 až 32, 34 eh, až 53 eh, bloku. Kdo je pro, kdo je proti?